Byla to žádost o obhajobu imunity, jak jste asi již e, slyšeli. A nyní můžeme postoupit k dalšímu bodu jednání. V souladu s pravidlem 4 odstavcem 1 a 4 Evropský parlament bere na vědomí. Na základě pravidla 3 odstavce 2 paní Mojka Klever. Pan eh, Sampo Terho a eh, paní Prendergast budou novými členy Evropského parlamentu a než eh, budou jejich dotezníky ověřeny, tak bude podepsáno písemné prohlášení, že ne mají žádné funkce, které by odporovaly převzetí mandátu. Dále Slovinsko mě informovalo, že pan Zolar Thaler byl eh, eh, nahrazen paní Mojca Klever a sice od 13. dubna, s účinností od 13. dubna 2001. Irské příslušné úřady mi sdělili, že pan Ellen Kelly bude nahrazen eh, paní Phil Prendergast a sice s účinností od 13. dubna 2001. Finské příslušné úřady mě informovali, že pan Timo Soini byl zvolen do finského parlamentu a že jeho členství v Evropském parlamentu končí k 26. dubnu 2001 a pan Sojny bude nahrazen s účinností od 26. dubna 2001 s panem Sampoterhem. Zajímalo by mne také, zdali noví členové parlamentu právě jmenovaní se nacházejí v plenárním sále. Možná, že by se mohli představit. Děkuji. Další. Děkuji. A třetí kolega, třetí kolega, prosím. Nevidím ho. Dobře, děkuji. Dámy a pánové, podle pravidla 3, odstavce 3 a 4. Výbor pro právní záležitosti